So und Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, I would like to have to take... Dobré odpoledne. Dámy a pánové, eh, musím vám říct, že předsednictví se dnes nemůže ujmout eh, pan předseda Buzek, takže já ho dnes zastoupím. A také pan zpravodaj Grobarčík zde není. A já ho zastoupím, podívat eh, jsme ze stejné skupiny ECR, ale vzhledem k tomu, jak málo nás tu je, tak to vypadá, že budu muset eh, snad eh, tady jednat i za všechny ostatní. Takže nejdříve program ten jste dostali debriefing o e, zasedání ITRE nebo cestě ITRE do Washingtonu e, je odloženo na 7. květen. A jestliže k tomu nejsou žádné další e, poznámky, tak já bych chtěl přivítat naše řečníky a poděkovat jim za to, že přijali naše pozvání. Eh, eh, výbor ITRE a eh, se hodně zabývá otázkami trhu s energií. Před několika lety byl schválen energetický balíček. Jehož cílem bylo zajistit konkurenceschopnost, nižší ceny a unbundling výroby energie o jeho distribuce. No a e, nějaká dopa už uplynula a zdá se, že e, dosud konkurence není nikterak dokonalá. Je třeba jít dál. Evropská komise představila plán o energetické unii a ITRE se rozhodla sepsat vlastní e, iniciativní zprávu, přičemž zpravodajem bude pan Grobarčík za ECR. Dovolte, abych zahájil úvodními poznámkami zpravodaje a já myslím, že to mohu zvládnout snadno a rychle. Pan Gromáčik, eh, kdyby tady mezi námi byl, tak by nám řekl, že energetická unie je velmi důležitým tématem pro Evropskou unii a že Evropská unie by měla posilovat svůj interní trh energetický. Také bych zdůraznil, že energetický mix eh, by měl být záležitosti národní úrovně. A já osobně k tomu mohu dodat, že mezi oběma eh, těmito výroky eh, mohou být jisté diskrepance, ale takový vše život. My musíme energetickou politiku přizpůsobit také zájmům našeho průmyslu, abychom zvrátili trend deindustrializace eh, v Evropské unii. K tomu potřebujeme energii za konkurenceschopné ceny a konkurenceschopné na světovém trhu. Pokud se týče tohoto konkrétního slyšení, rád bych vám řekl, že na to máme vyhrazeny tři hodiny a eh, hearing bude rozdělen na dvě části, přičemž po eh, každé z nich eh, budou následovat otázky a odpovědi, každá z nich bude mít 20 minut. Já bych tedy prosil všechny poslance, kteří se budou chtít vyslovit, aby se vešli vždy do dvou minut, tak abychom měli dostatek času na odpovědi našich řečníků. První panel bude o integraci e, energetického trhu, řešení proti překážkám a jak může energetická unie e, spolu zajistit e, energetickou bezpečnost. A já bych nyní dal slovo našemu prvnímu řečníkovi, ano, tady jste. Až sice eh, bude to pan Andrios Kukelius, eh, který je eh, někdejším ministerským předsedou Litvy, nyní je členem energetického výboru litevského parlamentu a bude mít čas 10 minut. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji eh, vám všem, dámy a pánové poslanci. Je pro mě eh, velkou ctí, že eh, před vámi mohu promluvit a rád bych vás seznámil se naší konkrétní zkušeností s transformací energetiky. A také bych chtěl zdůraznit eh, to, co v našem případě bylo velmi důležité a to byla eh, společná energetická politika pro Evropskou unii eh, v jejich začátcích. A to, nakolik nám toto vše pomohlo v oblasti liberalizace mm, našeho energetického systému a jeho integrace do Evropy. Začal bych stručným uvedením svých vlastních zkušeností. Já jsem byl dvakrát ministerským předsedou, naposledy v letech 2008 až 2012 a v roce 2008 eh, eh, no, měl jsem to v úzovkách štěstí, že jsem vyhrál volby bezprostředně po kolapsu Lehman Brothers a to znamenalo velké výzvy. Eh, my jsme sice už si připomněli 20 let eh, politické nezávislosti, ale pořád jsme byli ještě velmi závislí na energetických dodávkách z Ruska. Navíc eh, jsme se zavázali uzavřít eh, do, roku 20, do konce roku 2009 starou atomovou elektrárnu. To znamená, že v energetice jsme před sebou měli těžké časy a znamenalo to pro nás 100% závislost na ruském plynu. Naše zkušenost je jasná. Jedině díky evropským politickým nástrojům jsme byli schopni překonat tvrdý odpor Gazpromu proti úsilí o energetickou nezávislost. My jsme tedy v roce 2009 začali implementovat energetický balíček a reformovat eh, plynárenství. Cíl byl jednoduchý, snažili jsme se změnit dosávadní situaci, což znamená vytvořit podmínky pro alternativní dodavatele plynu. Eh, samozřejmě eh, to znamenalo ze strany eh, Gazpromu značný odpor. My jsme v pobaltském regionu byli první, kdo se snažil o zavedení reformu energetiky a samozřejmě Gazprom se velmi snažil tomu zabránit, abychom nedali vyhoučí špatný příklad eh, sousedním povádským zemím. Rozhodnutí Gazpromu eh, bylo takové, že se rozhodl nám zvýšit ceny, eh, což otevřeně tady řekl, Gazprom prohlásil, že eh, to byl trest za naše eh, energetické reformy. Takže nám bylo jasné, že spolu s implementací třetího energetického balíčku bylo třeba začít budovat eh, infrastrukturu pro alternativní dodávky. Eh, proto jsme začali budovat eh, terminál LNG, protože bylo jasné, že samotná implementace třetího balíčku, ano, tohoto balíčku by nám nepomohla tak rychle, jak jsme to potřebovali. Vzhledem k tomu odporu Gazpromu, přičemž nebyli jsme nějak zvlášť velká země, nejsme velká země, tak jsme zároveň tedy museli bojovat za své reformy, neboť jsme vnímali také Eh, silný odpor ze strany Evropské komise, tenkrát to byl komisař Ettinger, a z tohoto důvodu eh, jsme eh, se snažili s reformami pokročit co nejrychleji. A také jsme používali nástroje evropské politice. V roce 2011, když bylo jasné, že Gazprom Eh, použije všech prostředků, aby nám zabránil v reformách. Eh, my jsme tedy eh, DG Competition vyzvali, aby provedl průzkum našeho trhu. Věděli jsme, že to bude dokončeno poměrně rychle. A v roce 2012 jsme také eh, dospěli k závěru, že eh, za leta 4 až 12 nám Gazprom dluží 1 miliardu eur eh, za nekompetitivní ceny. A na konci tedy byl výsledek takový, že jsme implementovali třetí balíček, který by měl být do, byl dokončen v roce 2014. Těm těch čtyř let jsme také vybudovali terminál LNG a podařilo se nám eh, také už eh, zahájit dodávky prostřednictvím tohoto terminálu. Eh, dále jsme dosáhli Eh, snížení eh, cen od Gazpromu asi 20% a eh, také jsme se rozhodli, že bude třeba, aby Gazprom litevský trh zcela ztratil. My jsme tedy díky evropské politice máme opravdu nezávislý Eh, plynový sektor, máme nový eh, terminál NG, eh, který jsme postavili z našich vlastních zdrojů a mohl by ovšem fungovat v daleko širším měřítku než pouze pro Litvu. Domníváme se, že do budoucna bude možno tento terminál Eh, využívat v daleko eh, větším rozsahu. Tady bude to nejenom eh, Polsko, ale bude možné vlastně vybudovat plynovod mezi Polskem a Litvou a možná dokonce i další na Ukrajinu. No a já bych tedy chtěl na závěrem říci, že Evropská energetická unie je velmi potřebná. Dává nám výsledky velmi efektivní a my tedy jsme schopni nyní Eh, zjistili, že de facto je možné vymanit se z té eh, jakoby ostrovní izolace eh, pobaltských zemí a domníváme se, že mm, vytvoření tedy té celoevropské unie je pro nás velmi důležité. Děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Klaudy Kempfe, která je profesorkou energetiky a, a udržitelnosti na Hertie School of Governance v Berlíně. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Thing... Děkuji, pane předsedo, vážení dámy a pánové. Děkuji za pozvání. Eh, chtěla bych vám prezentovat stručně výzvy, před kterými stojíme vnitřní trh energie, energetické unie. Připravila jsem nějak, které, nějaké slajdy. Um, hlavní otázka je, zda energetická unie bude uh, motivacem, bu, bu, přispěje tedy k energetické transformaci. Na prvním slajdu máme snížení, cíl snížení emisí. Vidíme, že abychom toho cíle dosáhli, tak budeme muset toho udělat spoustu v energetice, v jiných sektorech. Je to stále výzva dosáhnout ty dlouhodobé cíle do roku 2020. Když se podíváme na cíle 2020, tak tady je různý vývoj v jednotlivých zemích EU. Tady vidíte, že tady je snižování emisí v východoevropských zemích. A také v některých zemích vidíme nárůst aby byl dosaženy cíle do roku 2050, budou potřeba další opatření, další nástroje. Když se podíváme na nástroje, máme e, systém kodování emisemi, který, kde je cena CO2 poměrně nízká. Jenom s tímto nástrojem by bylo obtížné dosáhnout těch dlouhodobých cílů 2050. Ta cena je asi 7 euro. Aby to mělo dopad, tak bychom potřebovali mnohem vyšší cenu CO2. Zda je to politicky proveditelné, je jiná otázka. Máme nejenom cíle snižování emisí, ale také obnovitelných energií, které jsou téměř dosažené. Energetická unie by mohl být také příležitostí pro dlouhodobé cíle obnovitelných energií Tady vidíme ty jednotlivé cíle, jak jsou plněny. Víceméně ty státy jsou na dobré cestě, ale musí to být dlouhodobé. Eh, Unie také musí zvažovat harmonizaci pravidel a opatření. Vidíme tady systém eh, na mm, podporu energií, feed-in tarif systém, feed-in premium a také tady vidíme mm, tendenci nebo trendy na evropské úrovni. Mělo by být více e, tendrů. Některé země e, jsou zkušenější než jiné v této věci. Například v Německu je o tom stále diskuse, zda tedy by tam měly být systém tendrů. Když se podíváme na fosilní paliva, vidíme, že e, jsou tady stále určité dotace na obnovitelné energie, ale také na úspory. Když se podíváte na to srovnání, fosilní paliva mají dotace stále 10 miliard euro na evropské úrovni. Je to různé v jednotlivých zemích. Ale obnovitelné energie, tam jsou různé podpůrné systémy a otázka je, zda je to třeba harmonizovat. Dále jsem měla hovořit o investicích, strategiích. To závisí na scénáři, jaký, o jakém uvažujeme. Pokud to bude čistě zelená transformace nebo rychlá, Eh, cesta, bude to vyžadovat investice, nových technologií, zlepšování účinnosti a také snižování emisí různými technologiemi. To je tedy k diskusi o infrastruktuře, abychom zlepšili celý systém nejenom elektřiny, ale také v oblasti plynu. Všichni už se tady hovořilo o plynu, to je klíčové, protože závislost na Rusku je značná, mm, především ve východoevropských zemích a v Pobaltí. Otázka je, jak snížit tuto závislost. A co s tím? My jsme udělali studii, Německém institutu pro ekonomický výzvu, výzkum. To ukazuje, že by bylo možné snížit závislost a zvýšit energetickou bezpečnost. A závislost na Rusku by se měla snižovat, mohla by se snížit větší diverzifikací dovozu plynu, to by mohlo být z mezinárodních trhů, tam je dostatek plynu. LNG hraje významnou roli a náš Model ukazuje, že také možnost zvýšit eh, podíl mm, plynu v příštím mm, LNG tedy v příštím desetiletí. Mělo by eh, se toho dovážet víc, především v Německu, do Německa, abychom snížili dovozy z Ruska a diverzifikovali. Udělali jsme tedy eh, studii Eh, vlastnictví Gazpromu evropských eh, plynovodů. To jsou například Nord Stream a dalších, ale také skladovací kapacity. Gazprom také vlastní evropské přenosové sítě v Německu, Polsku, má podíly v Británii, Srbsku a dalších. Abychom byli méně zranitelní, je důležité diverzifikovat dovoz a také pečlivě e, sledovat vlastnictví podílu Gazpromu, především v této obtížné geopolitické situaci. Investice do infrastruktury jsou potřebné, aby e, byla dosažena, aby se zlepšila Evropská unie a tyto kalkulace se liší podle studií. I my jsme udělali simulaci Tady vidíte, že je potřeba investovat do přenosových obchodních sítí i distribučních sítí elektřiny. To je důležité na zlepšování energetické bezpečnosti a stávajících systémů. Mm, měli bychom investovat asi 30 miliard do roku 2030 a to je důležité, aby nedocházelo k těm úzkým hrdlům, abychom našli účinná, cenově účinná, no, nákladově účinná řešení. Tady vidíte, že je potřeba investovat i do plynové infrastruktury, tam jsou jiná úzká hrdla v jihovýchodní Evropě, abychom tedy zlepšili stávající eh, plynovody, tak je důležité optimalizovat infrastrukturu, umožnit zpětný tok také ze západu na, na východ, vyhnout se úzkým hrdnům například mezi Španělskem a Francií. I Norsko je důležité. Nyní, abych eh, to mm, dokončila, energetická unie přináší spoustu výzev a také příležitostí. Příležitosti jsou zde nejenom že by měla být nižší závislost na energii z jiných regionů jako Rusko a e, trh s plynem, možnosti dlouhodobých cílů pro podporu energetické transformace. E, na to jsou potřeba konkrétní cíle, seznamy priorit, jak to vypadá v oblasti obnovitelných energií, energetická účinnost, snižování emisí. Tady máme cíle 2020. Otázka je, co by měla mm, proto udělat energetická unie. V oblasti obnovitelných energií potřebujeme podpůrná programy, eh, cíle energetické účinnosti. A tady je důležité jednat rychle, Eh, pro zvýšení bezpečnosti. Čím bude bezpečnost větší, čím méně budeme využívat energii, tím větší účinnost a vyšší bez, energetická bezpečnost. Když budeme brát vážně snižování emisí, potřebujeme opatření nejenom na evropské úrovni, ale harmonizace celého systému. Můj závěr je, že bychom měli mít vizi pro energetickou unii, jako máme výzvy, Mohlo by to být podporou transformace energetické v jednotlivých zemích, mohlo by to přinést technologickou inovaci, mělo by to snížit závislost na dovozu a snížit náklady obnovitelných zdrojů a dlouhodobě to jistě levnější než fosilní paliva. Znižuje se tím závislost na Rusku. Děkuji. Děkuji. Paní Kemphardt a nyní se dostaneme k otázkám já mm, také funguji jako koordinátor za EKR a chci položit otázku víceméně teoretickou vám oběma. Na jedné straně říkáme, že bychom chtěli národní orgány, národní rozhodnutí o energetickém mixu, to je jeden cíl. Druhý cíl je společný evropský trh. Moje otázka je, nevidíte tady rozpor mezi oběma cíly? Další otázka. Pan Kelly. Děkuji za tyto prezentace. V podstatě jsou v souladu s EPP ve snaze vytvářet energetickou unii mě tedy e, eh, zaujaly e, ehm, ty komentáře ohledně terminálu LNG v Evropě, aby snížila závislost na Rusku. A z praktického hlediska také se chci zeptat, kolik terminálů myslíte, že bychom měli mít? Jeden v každé zemi? a e, jak maximálně využít ty energetické terminály. Oni jsou často postaveny, ale není tam infrastruktura, ne, nevyužívají se plně. K obnovitelným zdrojům to je velmi důležité. Není tady příležitost vytvářet synergie mezi energetickými terminály a energii z moře. Větrná energie a energie přílivu a odlivu. Mohlo by, eh, bylo by možné to lépe koordinovat, než aby každý sektor si dělal to, co považuje za nejlepší. Otázka koordinace tedy. Je tady příležitost dosáhnout úspor z rozsahu tím, že jednotlivé sektory budou spolupracovat? a kombinovat infrastrukturu jako jednotu, jedna jednotka spíše než jako mm, nesou, vzájemně nesouvisející kroky. Paní Toja za SND. Já chci položit druhou otázku, tedy otázku na druhého řečníka k té druhé prezentaci. Paní Kempfert. Jak jsem řekla, my bychom si přáli vaši PowerPointovou prezentaci dopředu, ehm, abychom mohli lépe sledovat, co, ří, co jste říkala. Já mám otázku. Vy jste hovořila o deseti miliardách v grantech, dotacích. Celková, to byla celková částka na fosilní paliva. Mě by zajímalo něco víc o těch dotacích na fosilní paliva. Mě by zajímalo, jak to vidíte ve své studii. A také by mě zajímalo, kolik se dává v jednotlivých zemích. E, co myslíte, že toto opatření zahrnuje? Je to dobré pro konkurenci, nevede to k nerovným podmínkám? Jak přesně ty dotace fungují? Co si o nich myslíte? A jaký je dopad těchto dotací? A dále, vaš, mm, vaše předpověď na invest, investice. Vy jste řekla, že mm, podle té studie bude 30 miliard euro do roku 2030 nebo od roku 2030. Tady mám na mysli tu tabulku, co se týče potřeb investic eh, distribučních sítí elektřiny. Tady jsou různé předpovědi. Vy jste hovořila o 30 miliardech zdách podle té studie z Berlína, ale existují jiné studie. Můžete to trochu vysvětlit? Děkuji a další otázku má pan Silikiutis z GUE. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat řečníkům za zajímavé prezentace. Potřeba eh, posílit trh se zemním plynem a s elektřinou je základním předpokladem. Proto, abychom eh, prolomili energetickou izolaci, ve které se řada zemí ocitá. Pan Kubilius eh, správně uvedl, že Litvě se podařilo překonat eh, své problémy, ale my víme, že existují země v jihovýchodní Evropě, a ve Středomoří, které jsou izolované a mají velmi těžký přístup k hlavním energetickým sítím a k zemnímu plynu. Musíme tedy posílit plyn, eh, posílit situaci na trhu, protože řada zemí čelí vážným problémům. Abychom dosáhli tohoto cíle, musíme mít také nezbytnou infrastrukturu. Abychom dosáhli úplně propojeného trhu se zemním plynem a s elektřinou, je právě třeba toto vytvořit, aby občané měli přístup k levné energii. A je třeba podpůrného rámce pro výzkum v oblasti energetiky s nízkým podílem uhlíku. A vytvoření těchto koridorů a produktovodů může pomoci. Chtěl bych se zeptat řečníků, jak bude možné dosáhnout našich cílů a jde o odhalení významných eh, ložisek ve Středozemním moři, protože některé země jsou prozatím eh, izolované, jak z hlediska zemního plynu, tak přístupu k hlavním energetickým sítím. Rád bych věděl, jaké jsou vaše názory na vybudování výroby zemního plynu a přepravy skapaněného zemního plynu v jihovýchodní Evropě, protože potom by byl přístup ke zdrojům z Blízkého východu a ze Severní Afriky. Co si o tom myslíte? To je velmi důležité, pokud chceme ukončit energetickou izolaci Evropy a chceme navýšit naši energetickou bezpečnost. Držme se dvou minut. Pan Tamburáno za EFDD. Já budu velmi stručný. A vidím, s uspokojením se začíná mluvit o dotacích fosilní energie. A to je téma, které si zaslouží rozpracování. Je třeba brát v úvahu zákonu trhu a konkurenceschopnosti a kdo vlastně má užitek z těchto dotací. A nejdou tyto dotace proti zásadě solidarity mezi národy. Nebylo by lepší využívat tyto zdroje proto, abychom odstranili energetickou chudobu? Spíše než je poskytovat jako dotace, myslím na země Evropské unie, kde energetická krize je nejpalčivější. Pan Balčitis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i oběma řečníkům, zejména litevskému představiteli který zažil energetickou krizi a byl donucen k odvážným rozhodnutím. Pan Kubilius čelil bezprostředně této krizi. A my dnes máme velmi konkrétní cíle v Evropské unii snížit emise skleníkových plynů, více využívat obnovitelné zdroje a zvýšení konkurenceschopnosti EU v oblasti energií. Dnes čelíme nedostatku solidarity Nemyslí si naši řečníci, že je na čase, abychom zahali novou debatu, abychom eh, seriózně uvažovali o vytvoření energetické unie. Bylo by třeba požádat ostatní státy, aby v dlouhodobém výhledu takové rozhodnutí skutečně bylo užitečné. Já to vysvětlím. Litva eh, měla být místem, kde se spojil plynovod s Polskem a my jsme se pokoušeli realizovat projekt eh, z Litvy do Polska u elektřiny, ale pokud jde o plyn, Polsko se může zásobovat plynem z Německa. Takže nyní, když hovoříme o tomto projektu, Poláci nám říkají, ale my tento projekt potřebujeme, ale je třeba, aby cena energie byla vyšší, než eh, je cena, která je běžná v baltských zemích. Tady nastala otázka solidarity. Možná bychom měli revidovat závazky členských států a uvažovat o vytvoření skutečné energetické unie, aby každý členský stát eh, mohl plnit své úkoly a já jsem si jist, že vytvoření takového jednotného energetického trhu bude dlouhodobě prospěšné pro všechny členské státy přes eh, jejich eh, zeměpisnou polohu. Děkuji. Další otázka. Pan Benson. Děkuji, pane předsedo. Otázka na Klaudy Kemfert. Jsem trošku znepokojen když vidím cizí vlastnictví našich sítí v Evropě, zejména Gazprom, státní ruský podnik vlastní řadu sítí v jednotlivých členských státech Evropy. A jak zabezpečíme, abychom nedocházelo ke zneužívání dominantního postavení na trhu? Děkuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nejsou další otázky, dám slovo eh, nejdříve vám, pane Kubliusi, a potom eh, paní Kemfert na pětiminutové odpovědi. Prosím. Děkuji. Máme tu několik otázek, které přicházejí od jednotlivých poslanců a poslankyň. Já bych chtěl nejdříve zdůraznit, jak eh, sladit eh, pravomoci Evropské unie a členských států při rozvoji energetické unie v EU. Myslím, že to, čemu jsme čelili v našich zkušenostech, tak eh, tady bych eh, vlastně zdůraznil další pravomoci pro EU, abychom mohli postoupit dále u těch hlavních infrastrukturních projektů, zejména u těch, které mají eh, větší regionální význam. Protože v našem případě samozřejmě to, že jsme izolovaný ostrov, tak jsme museli postoupit u řady regionálních projektů. Propojení elektřiny na Švédsko a Polsko, plynové propojení e, Litvy do Polska a do Estonska a Finska. A moje zkušenost je poměrně jednoduchá. Existuje určitý místní či národní patriotismus, či egoismus a to je velmi silné. A například, když jsme začali realizovat eh, balíček v oblasti plynu, tak jsme viděli, že předsedové Gazpromu se budou zlobit a oficiální termín pro výstavbu terminálu Tedy do výstavy terminálu budeme trpět, protože Gazprom má monopol a může využívat eh, svou sílu. A okamžitě jsme pochopili, že vyjednávat eh, vybudování regionálního terminálu tří baltských zemí bude trvat příliš dlouho, protože naše zkušenost byla taková, než jsme dospěli k dohodě o propojení elektřiny, že to skutečně trvalo řadu let, než jsme mohli rozhodnout o tom, že elektřina ze Švédska půjde buď do Lotyšska nebo do Litvy. A každý si přál investic na vlastním území. Takže regionální terminál by trval velmi dlouho a my jsme se rozhodli to vybudovat sami, protože jsme pochopili, když nebude terminál v roce 2014, tak z nás Gazprom vymačká všechno. Tak jsme postoupili, terminál je není funkční, má slušnou kapacitu a funguje a nyní přináší bezpečnost celému regionu. A bylo by mnohem lepší, kdybychom měli takový nástroj, který na, že nebudeme muset rozhodovat, kdy se, kde se co bude budovat, ale kde by někdo měl pravomoc říci, tak vybudujeme potrubí z bodu A do bodu B. A má zkušenost je taková, že někdy skutečně potřebujeme určitého eh, arbitra, který má větší pravomoci rozhodnout a investovat u, právě u takovýchto projektů. A vzhledem k tomu, že máme před sebou velkou výzvu v oblasti eh, elektrických sítí, kdy opět jsme geopoliticky velmi zranitelní a bude třeba širšího regionálního přístupu, kdy se tři baltské země dohodnou a vybudují novou infrastrukturu s Polskem. A když vidím, kolik času e, ztrácíme při interních jednáních, tak jsem e, velmi proto, aby komise měla větší pravomoci a aby mohla budovat nezbytnou infrastrukturu pro eh, realizaci energetické unie. To je mé otázka na řadu, mé odpověď na řadu otázek, jak budovat infrastrukturu. Jsem velmi pro terminály na skapaněný zemní plyn. Je to skutečně budoucnost. Američané přijdou na trh a ceny mohou celosvětově klesnout, takže nebuďme závislí pouze na plyn, který přichází v eh, plynovodech. A středozemí bude mnohem bezpečnější, pokud se dojde k vybudování terminálu. Otázka kolegy Balčitise týkající se solidarity mezi zeměmi. Tak dejme větší pravomoci komisi a život bude potom jednodušší pro nás, pro všechny. A co se týče dotací na fosilní paliva, souhlasím s tím, že i zde je potřeba eh, důraznějších politik EU a tady bych eh, stručně dospěl k závěru. Myslím, že je potřeba také rozvíjet energetickou unii a měli bychom mít mnohem eh, jednotnější předpisy v jednotlivých zemích, když eh, regulujeme naše monopoly. Bylo no, by skutečně prospěšné, kdyby podobně jako v oblasti bankovní unie, tak aby existoval společný přístup, který by možná eh, zjednodušil otázku dotací a podobné, podobná témata. Děkuji mnohokrát. Paní Kemfertová, děkuji, pane předsedo, děkuji i za otázky. Mám jen pět minut na podrobné otázky týkající se, jakých fosilních paliv eh, se to týká a jak máme investovat do infrastruktury. A nabízím vám, že vám pošlu jednotlivé studie, které jsme provedli, i které se prováděly jinde. Zejména pokud se díváme na dotace na fosilní paliva, tak vidíme, že dotace na uhlí, ty existují i v Německu, ale také jsou to výjimky eh, na naftu. A možná by bylo nejlepší vám poslat jednotlivé studie, co se týče investicí do přenosových sítí. Jaká je tedy nutná infrastruktura do budoucnosti? Tady vidíme úzká místa, zejména mezi některými zeměmi, a to je třeba vyřešit, abychom systém zlepšili. Solidarita je nezbytná. Solidarita sehrává roli. Když se podíváme na systém eh, plynovodů u plynu mezi jihovýchodními zeměmi, tak tam je potřeba větší efektivity. Jak už jsem řekla, reverzní tok je také důležitý. A zejména pro oblasti, které eh, těžko získávají plyn na mezinárodním trhu. Co se týče studie o Gazpromu, my jsme vám to také nabídli. A my jsme také zde sepsali naše obavy. A energetická bezpečnost může zde být vyřešena, pokud to bude to, pokud vlastnictví Gazpromu v oblasti nejen přenosové sítě, ale i skladovacích kapacit jak už řekli předřečníci, tak je potřeba co nejvíce eh, terminálů na skapaněný zemní plyn a nejen v Německu, ale i jinde a je důležité diverzifikovat. A je dostatek eh, LNG na celosvětovém trhu a je možné využívat terminály, které nejsou plně využity, ale do budoucnosti je možné to změnit, jakmile snížíme závislost na plynu z Ruska. A to je důležité proto, abychom i zde mohli využívat solidaritu. Energetická unie je důležitá, abychom mohli nabídnout takovou solidaritu. Otázka harmonizace, tedy nakolik potřebujeme harmonizovaný systém a dotace na fosilní paliva a podporu jednotlivých typů využití energie. To je samozřejmě v národní kompetenci, země mají svůj energetický mix ale je možné harmonizovat i celkový rámec a to je důležité pro společné cíle nejen u energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, ale také u společných cílů, jak si přejeme a jaký si přejeme vztah k ruskému plynu a k dovozu plynu z Ruska. A to se netýká pouze baltských států, ale také jihovýchodní Evropy protože ty jsou zejména zranitelné a pokud se nám nepodaří zlepšit systém produktovodu a zefektivnit ho, tak bude velmi obtížné dosáhnout norem v oblasti energetické bezpečnosti, zejména v oblasti plynu. Plyn bude sehrávat dominantní roli pro energetickou unii, protože jej potřebujeme nejen pro energetický přechod, například eh, plynové elektrárny mohou být kombinované s, s eh, obnovitelnými zdroji a to potřebujeme i u vytápění. Takže je potřeba se zabývat eh, trhem s plynem, proč se hrává tak významnou úlohu. A vzhledem k tomu, že máme možnost vytvořit energetickou unii, musíme to vzít vážně a spojit jednotlivá témata právě do tohoto rámce. Děkuji mnohokrát paní Kemfert, děkuji pane Kubliusi za pozorhodné prezentace. A nyní, tedy toto je závěr naší první části slyšení. A nyní bych rád požádal další řečníky pro druhou část slyšení, aby se k nám připojili. Prosím, přijďte k nám. A mezi tím vyhlásím název druhého panelu. Neď hovoříme o loze domácí výroby energie, zabezpečení vzájemného propojení, trh elektři- pro elektřinu z obnovitelných zdrojů a tržní aspekty snížení emisí. A prvním řečníkem bude pan Luis Atienza, předseda Argo Capital Partners a člen správní rady Doisto Business School, pan Atin, byl od roku 2004 až do roku 2012 předsedou a generálním ředitelem eh, společnosti Red Electrica de España, eh, tedy podniku španělské přenosové elektrické sítě. Pan Atienza má přesně 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Vážené a vážní poslanci, chci vám poděkovat za to, že se s vámi mohu podělit o své zkušenosti, co se týče energetického přechodu, a zejména pokud jde o energetický systém. O co se vlastně jedná? máme vektory tohoto přechodu. A došlo k něčemu nečekanému proti situaci před 15-20 lety. Hovořili jsme o vyčerpání zdrojů a ve skutečnosti jde o naši politiku proti klimatickým změnám, ale také to souvisí s technickým rozvojem. Jde o to, že dospěly některé technologie bez CO2, zejména fotovoltaika a větrná energie, a také investice do informačních technologií, ale také skladování, měření, automatické měření spotřeby. A potom tu máme také politiku boje s klimatickými změnami. A to představuje základní rámec a omezení pro eh, energetickou politiku a zvyklosti jak výrobců, tak spotřebitelů. A energetický systém je jádrem politiky odchodu od eh, uhlíku. Za druhé, dochází k tomu, že tato technologická transformace a jde o dozrávání nových technologií, které představují významné úspory z rozsahu a zejména jde také o řízení poptávky a spotřeby, a to vše vyvolá přesun eh, těžiště u elektrárenských sítí, protože hovoříme o koncentrované výrobě, která se přiblíží ke spotřebiteli. Dochází k demokratizaci a decentralizaci energetického zásobování, protože dochází k mnohem aktivnější spoluúčasti spotřebitelů kteří jsou částečně také výrobci, takže se podílejí eh, více či méně významně na výrobě energie. Dochází k přesunu těžiště, které se přibližuje ke spotřebiteli a to je doprovázeno velkými technickými, ale také regulačními výzvami. Protože v rámci fungování energetické sítě a fungování trhu, tak si kladem otázku, jak tento trh bude fungovat. A chci zmínit otázku technických výzev a to vyplývá z řízení vlastně elektrické sítě, kde dochází k eh, výrobě, která je zeměpisně rozptýlená a je nestejná v čase celé energetické sítě, je výroba naprosto rozptýlená u větrné energie, u, u fotovoltaiky je situace poněkud odlišná. A jaké jsou dopady této reality, pokud jde o rovnováhu výroby a poptávky pro stabilitu systému a pro řízení jednotlivých toků z výrobních oblastí do oblastí spotřeby? Odpověď na tyto otázky je následující. Na jedné straně třeba se soustředit na systémy řízení a kontroly. Já jsem měl ve Španělsku možnost spustit kontrolní středisko u obnovitelných zdrojů energie, kde jsme měli izolovaný elektrický systém, který e, byl schopen fungovat e, v různých režimech u větrného systému a nezapomínejme, že dochází k velkým výkyvům Eh, když přichází anticyklon a ta výroba se u větrné energie liší v rozsahu mnoha megawatů. Máme 14 megawatů u kapacit, pokud je o kapacitu vzájemného propojení. Takže je třeba jít ku předu. Je třeba zdokonalit řídící a kontrolní systémy pro obnovitelné zdroje a k velkému pokroku již došlo, ale dalšího pokroku je ještě třeba. A je třeba skutečně zajistit stabilitu systému a musíme rozvíjet i systémy skladování, zejména u tradičních výrob, tedy skladování se odehrává na základě stlačeného vzduchu nebo baterií a musíme optimalizovat také poptávku, která musíme se soustředovat i na regulaci celého systému. je také velmi důležité a nezbytné eh, udělat pokroky v oblasti výroby elektřiny. Nesmíme být příliš závislí na obnovitelných zdrojích, protože zde dochází k řízení toku od oblasti výroby do oblasti spotřeby. Je třeba mít inteligentní sítě k dispozici, abychom mohli řídit aktivně spotřebu a také být schopni tu spotřebu rozložit, abychom pokryli celé území, aby to vzájemné propojení nezvyšovalo pouze ekonomickou účinnost skrze výměnu toku, ale musíme také zlepšit eh, technologickou účinnost systému aby vzájemně propojený systém vlastně kompenzoval variabilitu eh, přispění obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých oblastech. Chtěl bych se také zmínit o regulačním rámci. V, v 90. letech jsme vytvořili model elektrického trhu s elektřinou, kde energetický mix je se odlišný od současnosti, který nyní rozvíjíme. A tento energetický mix, ke kterému směřujeme, té době neexistovaly žádné obavy, pokud je o zásobování energiemi. A neexistovala stejná politika v oblasti klimatických změn a neexistovaly tak rozdílné náklady. U fixních nákladů ta situace byla mnohem vyváženější a u některých technologií, které chceme využívat pro snižování CO2, je fixní část nákladů e, vysoká proměna nízká. A tyto změny nestačí pro zaručení toho, že náklady budou ustálené a nebudou příliš vysoké. Pokud je o tržní modely, které se soustředují na výrobu energie, které vznikly ve většině zemí, existoval i tržní model, který nebyl schopen se přizpůsobit, aby dlouhodobě poskytoval signály, co se týče ceny. A který by tedy měl být schopen vlastně zajistit návratnost provedených investic. ten systém musí být dostatečně pevný a dostatečně pružný, aby byl schopen kompenzovat vliv eh, obnovitelných zdrojů energie. Ten model trhu nefunguje, protože se zatím nepodařilo, aby investice byly návratné. A v zemích, kde se, eh, kde, které se více utahují opasek a v některých zemích tedy nejsou dostatečné kapacity, nejsou dostatečné možnosti skladování i krátkodobě, protože na trhu, ta situace na trhu je deformovaná. A návratnost investic vlastně funguje na základě různých typů motivace. Energetic, ener, trh s energiemi v Evropě je v krizi a ta krize nebude vyřešena, dokud neuděláme pokroky, dokud nedojde k vyšší míře integrace oproti současnosti. V rámci energetické politiky v Evropě my potřebujeme energetický trh, který bude schopen řešit i výrobní kapacity a kde bude mnohem vyšší míra harmonizace v Evropě. Potřebujeme rozvoj vzájemného propojení na mnohem vyšší úrovni než to, co existuje v rámci eh, dynamiky z posledních let. Potřebujeme také mnohem významnější přítomnost na trhu s emisemi, ale myslím, že tento trh nikdy neposkytne nezbytné signály a informace. A je třeba i zaručit investice v oblasti energetiky. Na druhé straně potřebujeme takový regulační rámec, který bude schopen zvládnout decentralizaci energetického modelu. Což znamená revidovat systém redistribuce, protože potřebujeme specifické investice do inteligentních sítí, abychom byli schopni řídit aktivní poptávku, ale také rozdělovat výrobu v síti. A koncipovat eh, spotřebu i výrobu jednotlivých výrobců spotřebitelů. Tedy ne, nesmíme přijít o motivační faktory v rámci decentralizovaného modelu. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, ano, eh, vy jste podnikatel, já jsem také podnikal dlouhou dobu, ale ještě nikdy jsem neslyšel, Eh, neslyšel eh, podnikatele, který by mluvil s takovou vášní. A nyní eh, Kari Hitanen, který je výkonný místo předseda Varcela a předsedou Evrops, European Engine Power Plants Association a já mu dám 10 minut. sorry. Mr. Chairman, distinguished members. Pane eh, předsedo, eh, vážení eh, poslanci a poslankyně, já se ve své prezentaci budu soustředovat na navrhování a konstrukci trhu s energiemi a flexibilitu. Eh, budu využívat eh, zkušenosti Vercele Corporation, která má zkušenosti u nás i mezinárodně. Když se podíváte na vývoj energetických systémů, je zřejmé, že věci se mění. V minulosti eh, jsme spoléhali na velké centrální Eh, elektrárny, které reagovaly velmi pomalu. A nebyl to problém, protože celkem nebylo eh, obtížné předpovědět spotřebu energie. Vše bylo založeno na dlouhodobých smlouvách a eh, byli jsme regionálně izolováni. To je ovšem minulost. V současné době máme mnoho obnovitelných zdrojů, které fungují přerušovaně. A to vyústilo v situaci, kdy dochází k velkému kolísání eh, potřeby energie. A to znamená, že je k tomu třeba přizpůsobit také produkci. Provozních hodin máme nyní daleko méně a pracuje se v kratších úsecích. E, to znamená, že také obchodování s elektřinou je krátkodobější a potřebujeme posílit integraci. Portfolio obnovitelných zdrojů narostlo rychleji, než jak se byl schopen přizpůsobovat trh. Máme zde s čím dál tím větší množství proměnlivých kapacit a také eh, dynamičtější spotřebu a poptávku. Čili potřebujeme flexibilitu. Eh, co to konkrétně znamená? Dříve elektrárna klidně mohla eh, nabíhat řadu hodin, ale dokonce řadu dní tak v tom novém prostředí to už je příliš dlouho. My musíme přejít na pružný systém, kde zdroj energie je schopen naběhnout během minut a potřebujeme také regulovat produkci, tedy jak zvyšovat, tak snižovat velmi rychle. Ale můžeme tedy potřebovat také zdroje, které se mohou také zcela vypnout, což je velice důležité pro to, abychom mohli maximalizovat množství obnovitelných strojů systému. Čili požadavky jsou dnes úplně jiné a nadále se proměňují a flexibilita kapacit je čím dál důležitější. Pro účinnost e, energetického systému je zásadní, aby e, abychom měli tedy e, pod kontrolou emise, dodávky i energetickou bezpečnost. Z toho tedy vyplývá otázka, jak do systému zabudovat flexibilitu. Jednak tedy můžeme eh, flexibilitu mít na straně eh, výroby elektřiny, ale eh, velkou roli bude hrát propojování síti. Což znamená, že spotřeba bude, respektive dodávka se bude moci přizpůsobovat spotřebě, čili tady ten potenciál je velký. Dále mm, tady máme otázku eh, skladování energie a k tomu nám mohou pomoci eh, nové technologie jako přečerpávací nebo baterie a tak dále. To je spíše hudba budoucnosti. Každopádně eh, budeme potřebovat všechny možné zdroje flexibility. V praxi můžeme víceméně počítat s tím, že nejdůležitějším zdrojem flexibility bude eh, výroba energie. Ale když se zaměříme také na uspořádání trhu, ten musí zajistit rovný přístup všem technologiím, které zde jsou k dispozici. Mezinárodní energetická agentura loni zveřejnila zprávu o nákladech různých zdrojů flexibility a e, jejich loňským závěrem bylo to, že nejlevnější je e, tady e, výroba energie pomocí, tedy mechanická. Takže mm, teď je problém v investicích a jak tedy můžeme přilákat investice do flexibility. Toto je otázka, kterou řeší nejenom evropské, evropská energetika, ale řeší se i jinde. Například ERCOT je jedna z amerických sítí, eh, která zásobuje energii Texasem, přičemž v Texasu je nejvyšší kapacita větrných elektráren. V roce 2012 to bylo 11 gigawatt a do roku 2017 by to mělo být 20 gigawatt. Jejich dilema je stejné, Eh, poněvadž eh, trh se netváří, že by chtěl investovat a narůstá riziko energetických výpadků. Místní regulátor také eh, si nechal vypracovat studie, jak z toho nejlépe ven a výsledkem je to, že se nebudou, nebudou cestou kapacitního mechanismu, poněvadž ten byl spotřebitelský příliš drahý, ale padlo rozhodnutí, eh, že se bude investovat do energetického trhu tak, aby se zajistilo také to, že velkou obchodní ceny energie budou reflektovat eh, skutečné náklady. V současné době je situace taková, že mají zhruba eh, připravených, eh, připravené projekty v hodnotě 8 nebo na 8 eh, gigawatů, zejména jde o projekty privátní, ale může jich přibývat. A to je velmi povzbudivé, v tom směru, že trh může fungovat a může eh, vysílat eh, příslušné investiční signály, pokud eh, je o něj pečováno. No a co z toho vyplývá pro Evropu? Když se podíváme na zkušenosti odinut, mimo jiné také síť ERCOT v Americe, o které jsem hovořil, tak důležité je zajistit to, aby zodpovědnost byla rovnoměrně rozložena mezi všechny účastníky trhu, čili eh, v praxi to bude znamenat, že pokud třeba výrobce větrné energie není schopen dodat, co slíbil, eh, tak eh, náklady eh, z toho vyplývající také ponese. To také znamená, eh, že bude třeba také eh, mít trading, který bude krátkodobější, budeme potřebovat také jasnější signály z trhu i tedy z maloobchodního trhu. Eh, návrh, eh, návrh trhu, tady úprava trhu, eh, tady si něco vyžádá určité prostředky, ale vykompenzuje se to účinnějším využití energie. Jaké jsou tedy závěry? Takové, že energetický trh se může vyvíjet tím směrem, aby byl schopen zachycovat signály z trhu a tím pádem také přilákávat eh, investice a ubírat se k, eh, směrem k oné flexibilitě. Děkuji vám. Eh, já ještě tady mohu říci, že ten temperament pana Tienteho, on tady přiznal, že byl dříve politikem, odtud tedy ten energetický, energický přístup byl v eh, kabinetu eh, pana Gonzálese. A eh, nyní tedy pan Sivat Zomer z skupiny Windvogel. Děkuji. Já vás mm, chci všechny přivítat jako občany, kteří pracují na transformaci energie energetického sektoru. Jmenuji se Sir Somer, jsem mm, členem představenstva Evropské federace e, skupin a Združení e, mm, občanů pro obnovitelné energie. V Nizozemí jsem předsedou Windcop, e, což má asi 3000 členů a 6 větrných turbin my hovoříme o energetické transformaci směrem k energetické demokracii a jak může eh, vnitřní trh přispět k účasti občanů na energetickém trhu. Nejprve vysvětlím, eh, co je to RESCOP. To, to je um, družstvo pro obnovitelné zdroje energie. Je to v podstatě skupina občanů, kteří spolupracují eh, v oblasti produkce solárních panelů, poskytování služeb a tak podobně. Nejsou to jenom družstva. V právním smyslu slova jsou to prostě občané, kteří se združují, aby spolupracovali na energetické transformaci. Za poslední tři roky jsem měl tu čest studovat a cestovat po Evropě a scházet se se e, podobnými družstvy v rámci Národních federace a sítě energetických družstev a existuje asi 2500 e, energetických družstev po celé Evropě, které spolupracují, stávají se ekonomickým partnerem na trhu energií. Když se podíváte na všechna tato družstva, občanská združení, tak mají několik věcí společných. Všechny tyto skupiny začaly jako občané, kteří se sešli doma v kuchyni nebo ve škole nebo kdekoliv ehm, blízko domova a měli pocit, že nemají kontrolu, že probíhají všemožné krize a že oni nemohou za to, že se to děje, že probíhá finanční krize, s tím nic nemohli udělat, energetická krize, s tím nic nemohli udělat, potravinová krize. A tito lidé se chtěli, chtěli participovat na energetickém trhu, chtěli se stát ekonomickými osob- subjekty, aby mohly mít vliv na ceny energií, na trhy energií. Když zloží, řekli se, když založí nové subjekty, které eh, by se toho mohly účastnit, tak jak by měly vypadat? Po celé Evropě se tito lidé scházeli a sepsali sedm základních principů. Ty byly sepsány již v roce 1840 84, také v době krize, v době, kdy občané byli vykořišťováni. A také občané chtěli převzít kontrolu nad trhy. Důležité principy jsou dobrovolné členství. Oni se sešli a řekli si, pokud tedy eh, formujeme nějaký biznes, tak by to nemělo být exkluzivní. Každý, kdo chce, by se měl, měl mít možnost tedy zúčastnit. Takže každý člen komunity se může účastnit tohoto um, združení. Dále by nemělo záležet na tom, kolik peněz do toho vložíte. Zorganizovali se tedy na demokratických principech, k demokratické správě, zaměřovali se na své komunity, nejenom na své investované peníze, takže tam byl omezený výnos investic, zbytek se vracel do e, komunitě. Jak se tedy tito občané účastnili na těchto, těchto trhů buď kolektivně v rámci RESCOPS, anebo jednotlivě? individuálně, na svých vlastních domech. Dali se tam malé větrné turbíny nebo hydroelektrárny drobné. Jedna věc tedy, proč se toho občané chtěli účastnit? E, protože stejně za to platíte. Vy jako občané platíte za energetickou transformaci jako spotřebitel, jako daňový poplatník, jako uživatel cítě platíte za to, že eh, existuje ta síť, že se udržuje, nebo jako eh, spořit na spořícím účtu v bance, to, kde to investují banky, penzijní fondy. Takže to jsou peníze občanů. A tito občané říkají, že slunce, vítr jsou společné statky, měli by je mít je vlastně veřejnost, neměly by se privatizovat. Všichni občané by měli mít právo využívat těchto zdrojů, aby měli zisk, aby mohli uspokojit své energetické potřeby. My tedy tvrdíme, že máme etické právo eh, na to mít určitou pozici na energetickém trhu. Eh, jsme eh, spokojeni s vizí energetické unie, kde se říká, že občané jsou jádrem, že občané mohou převzít, eh, vlastně vzít za své tu energetickou transformaci a účastnit se aktivně trhu. To přesně jsme chtěli slyšet. A čeho jsme byli svědky v posledních letech? Energetické trhy, se, které byly zaměřené na centralizovanou produkci a velké firmy. Těch 1500 firm se, firmám se podařilo stát se pionýry na regulovaných trzích, kde byly dominantní síly. Když se podíváme na občany v energetické transformaci, jsou vnímáni jako spotřebitele. A my vnímáme občany jako aktivní účastníky na straně nabídky. podstatě jsou aktivní v celém energetickém systému, hodnotovém řetězci, jak produkci, e, přístupu do sítě, jako členové družstva, kteří produkují energii i spotřebovávají energii. Takže v celém řetězci máme energetické družstva, občané vlastní, vlastní e, tu síť fungují jako dodavatelé sdílí dat, ta sdílení dat z, z zakládání IT firm na zvýšení efektivity sítě a tak dále. Takže to nejsou jenom spotřebitelé, jsou to aktivní ekonomičtí hráči na trhu. Co se týče provazovatelů sítí, tak sítě vždy mají monopolní pozici, my říkáme, že občané platí za tu síť a ehm, občané by měli vlastnit tuto síť, aby spotřebitel a vlastník byli spojeni a ne, ehm, že mají společný zájem. Co nefunguje tedy pro tyto občany? Byrokracie, složitost přílišná. No. Když měníte zákony, e, stává se to byrokratické, mění se regulace, to je mnohem obtížnější pro malou firmu, malý podnik, demokraticky zorganizovanou na lokální úrovni, než pro velkou energetickou firmu s právním oddělením a tisíci projekty. Takže složitost a byrokracie stěžuje e, těmto subjektům malým existenci na trhu energií. Jakmile Evropská unie začne dotovat centralizovanou produkci otevře eh, možnost dotování jaderných elektráren, jako je Hinkley Point, tak zemí, kde tyto demokratické organizace nejsou příliš etablované, eh, není centralizovaný demokratický systém, ale centralizovaný podnikový um, systém s velkými hráči. Co chceme tedy navrhnout? Eh, pokud chcete aby my, občané, se účastnili energetických trhů jako důležití hráči, musíte občanům umožnit produkovat, spotřebovávat, ale především vytvořit rovné pracovní podmínky pro tyto komuny, eh, rovné podmínky, co se týče eh, smart tendrů, národní, lokální politiky. O, o tom je Evropská unie, evropský trh. Pokud hovoříme o rovném přístupu, ne o rovném zacházení, my hovoříme o tom, že lidé nejsou si rovni a proto je třeba je s ním přistupovat různě, aby měli rovný přístup na trh. Takže my chceme, aby se změnily Eh, změnila ta regulace tak, aby se občané mohli aktivně účastnit eh, energetických trhů v příštích letech. Děkuji. A nyní jsou na řadě otázky. Já nebudu dávat otázku jménem AKR, i když bych měl eh, zastupovat zpravodaje, ale už jste mě asi slyšel dost, že dám slovo panu Nikovi. SND. unor Prezentace byly velmi zajímavé a vzhledem k tomu, že čelíme rozhodnutí, chtěl bych položit několik konkrétních otázek. Někteří tvrdí, že přes 30 obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu určité země je nebezpečné. Co si o to myslíte? Otázka pro pana Atienzu, který se soustředil na technické otázky. Za druhé, úplně jsem nepochopil to zázračné řešení. Hovoří se o desetiprocentním zájemném propojení. A to je samo o sobě ambiciozní cíl, ale procent energie v určité zemi se někde musí objevit. Takže my vlastně vyřešíme ten problém jenom do výše 10%. Druhá otázka. Dotace pro obnovitelné zdroje energie. Řada lidí tvrdí, že to má dopad na trh a deformuje to trh. A díky tomu dochází k dumpingovým vývozním cenám. To se stalo i u nás v Rumunsku. Za třetí, skladování energie. O tom se hodně mluví, ale pokud jsem to pochopil, tak je to záležitost eh, dlouhodobá, snad s výhledem na dalších 30 let. Pan eh, Hirtanen hovořil o skladování do určité míry. Jaké jsou výhledy, jaké jsou možnosti? protože z toho, co jsem zaznamenal, tak eh, hydroenergie dochází k ukládání pouze 50% a 50% se ztratí. A pokud jde o stlačený vzduch a baterie, tak eh, to je eh, věc eh, dlouhodobá 2030, 2050, 2100 a jaký je rozumný výhled v tomto směru? A nevím, jestli jsem to dobře pochopil, ale pokud nebude tedy eh, produkce z fotovoltaiky v noci, tak je třeba to kompenzovat klasickými zdroji energie. A je pravda, že o každé megawatt hodiny obnovitelných, z obnovitelných zdrojů je, je třeba mít eh, taky ekvivalentní hodnotu z klasických zdrojů. Je mi líto, že jsem hovořil dlouho, ale to jsou otázky, které jsem dostal od kolegů, kteří zde dnes nemohou být, protože je důležité, abychom měli tyto informace. Uh, now Mr. Rübig for EPP. Nyní pan Rubik za ATT. E Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je rozhodující se zamyslet nad tím, jak krátkodobře, středně, střední době a dlouhodobě e, dělat naši politiku. E, byla tady otázka privátního nebo státního. To není rozhodující, komu to patří. Vši oba chtějí maximální výnosy. Ehm, ve své oblasti. Otáz, důležitá otázka je konkurence. Abychom měli konkurenci, eh, u těch eh, fosilních paliv je to již dobře ateplované. Výhoda obnovitelných zdrojů je, že náklady um, když eh, eh, svítí slunce a fouká vítr, tak jsou variabilní náklady nulové, přičemž u těch fosilních 150 eh, až 50. Takže i tady je volatilita. Nejenom u těch obnovitelných zdrojů, ale i u těch fosilních. A proto jde také o to, jak můžeme ty velké systémy které je důležité především pro energeticky náročné, e, náročný průmysl, což je důležité v evropské ekonomice, a na druhé straně úspory z rozsahu a mm, bezpečnost dodávek pro menší subjekty. Myslíte, že můžeme najít rovnováhu mezi bezpečností e, dodávek a delší návratností investic a e, úspory z rozsahu, kde e, by byly zajištěny stabilní ceny pro průmysl. Pak jsou problémy s e, schvalovacími lhůtami. Komise nám sdělila, 11 let, že 11 let lhůty Junckerův plán to na tři roky, Mm, máte projekty, které by se daly realizovat do, do tří let s návratností investic a vytvářením nových pracovních e, míst. Můžete si představit oblasti, které se ještě třeba objeví v budoucnu, jak, e, aby bylo možné co nejrychleji realizovat tento plán? Nyní má slovo pan Tamburáno. Mr. Kelly. Pane Kelly. Děkuji. V návaznosti na pana Rubika. Eh, děkuji za prezentace. První dvě prezentace zdůraznily problém investic a získávání dostatečné důvěry pro investice. Celý záměr Junckerova plánu je vytvořit takovou důvěru nejen u energetiky, ale ve všech odvětvích. Myslíte si, že to, co je navrženo, je proveditelné a schudné? A pokud ne, co bychom měli dělat jiného, abychom vybudovali takové ovzduší, kdy se zapojí investoři, zejména co se týče energie, ať už jsou obnovitelné zdroje či jiné. Byla otázka pro posledního řečníka, který hovořil o družstvech a podobně. To je přístup od spoda nahoru spíše než opačně. Tedy někteří lidé se dohodli v nějaké komunitě a rozhodli se pro to. A to je zajímavé, protože já ve vlastní zemi v Irsku narážím na odpor vůči zejména větrné energii, která vychází snad z nedostatku informací nebo z určitého strašení těmi větrníky. A narazili, narazila ta družstva na takovou antipatii, a jak ji překonávají. A je tu potenciál pro rozvoj takových družstev, což je velmi rozumné v celé Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. Další otázky nejsou. Nyní bych rád požádal všechny řečníky, aby zareagovali. Každý má pět minut. První je pan Atienza. První otázka se týkala mezí, na které naráží elektrárenský systém v oblasti obnovitelných zdrojů a to závisí na energetickém mixu, na míře propojení a na systému zásobování. Ve Španělsku v současné době máme větrnou energii, která přispívá asi do výše 20 celkové výroby. A určitých obdobích je to až 70 eh, tedy procent bezprostředního požadovaného výkonu. Kromě toho máme penetraci OZE, a když tam zahrnuje, zahrneme i vodní elektrárny, tak budeme na úrovni asi 50%. Určitě přes 40%. Takže si uvědomujeme, že neexistuje jedna jediná odpověď. Jde o to zaručit, že ten systém bude mít nezbytné nástroje a to hovořím o kapacitě využití elektrické sítě, která je vzájemně propojena, aby bylo možné kompenzovat výrobu. Máme 1400 MW, včetně nových propojení. A Prostě proto, abychom měli možnost využít mimořádnou rezervu, abychom měli možnost zálohy, abychom měli, pokud nastanou problémy, i určité rezervní kapacity, které přijdou odinut. Samozřejmě Teď jsme na 3%, ve Španělsku měli bychom mít ale 10%. V následujících měsících by to mělo být 5%. Já jsem měl možnost se zúčastnit spuštění interkonekce, která byla vybudována, když jsem se podílel na práci v oblasti elektrárenské. A měli jsme možnost toto prosadit. Bylo to první propojení od roku 1981, které jsme vybudovali. Ne, od roku 1981 se nic nového nestalo, nic jsme nevybudovali s Francií. A to vycházelo z evropského tlaku, z evropských finančních zdrojů a také to byl výrazný politický tlak. A je třeba posílit kapacity, abychom mohli spustit tyto projekty v obecném zájmu, v evropském zájmu. Chtěl bych říci, že dotace a systém financování obnovitelných zdrojů energie vyvolává distorzi na evropském trhu. To je zcela jisté. Podívejme se na toky. Zejména co se týče výroby obnovitelných zdrojů energie. To představuje narušení situace na trhu u všech okolních systémů, ale z evropského hlediska je to také něco, co ruší vlastně ekonomické signály na trhu, protože tam jsou ty náklady proměné nulové a byla možnost eh, různými mechanismy vlastně docílit návratnosti nákladů. A je důležité, abychom mohli jít ku předu při harmonizaci systému obnovitelných zdrojů energie. Také to souvisí s eh, jednou další skutečností. A tady hovořím o otázce, jak eh, vlastně rozdělat kompetence v Evropě. Boj s klimatickými změnami. To znamená intervencionismus. Zástupci občanů musí rozhodnout, musí říci, jaké jsou možnosti. A kdo má preference v jaké oblasti v tomto směru. A je třeba to politické rozhodování nějakým způsobem organizovat. A zahrnout to do fungování trhu, protože vlastně systém by měl fungovat optimálně a měl by dospět k optimálním politickým řešením. A to jsou úvahy, které musí proběhnout na evropské úrovni. Jak zaručit, že evropský trh bude poskytovat dostatečné dlouhodobé signály, aby motivoval investice, které, která jsou nezbytná pro fungování sítí. Jak zajistit, aby krátkodobě trh a říkám evropský trh způsobil optimalizaci stávajícího systému a dostatečné rozdělení příslušných pravomocí. Jak harmonizovat mechanismy vyvažování protože pokaždé si uvědomujeme, že jsou stále významnější pro dobré fungování systému, zejména pokud máme obnovitelné zdroje energie. Máme různé mechanismy, které fungují a potom se zamýšlíme součástmi jednotlivého systému. Děkuji. A není pan Hietanen. Děkuji, pane předsedo. Co se týče první otázky, No, pokud 20 obnovitelných zdrojů představuje nebezpečí, tak já musím říct, že mm, my jsme zažili to, že v okamžitě, okamžiku, kdy určitý, určitá míra, určitý podíl eh, obnovitelných zdrojů se blíží určité hranici, znamená to znamená to vždycky zátěž na, to systém, na ten systém a dochází tedy k větším eh, rozkolísanosti systému, což je samozřejmě problém pro stávající elektrárny. Současné elektrárny nejsou eh, dělané s, eh, tak, aby byly flexibilní. Tehdy to nebyla potřeba, nebo nedávno to nebyla potřeba. A takže otázka zní, jakmile podíl obnovitelných zdrojů dosáhne určité míry, tak jaká je míra k tomu, eh, jaká je ta míra pro to, aby trh eh, začal investovat do flexibility. Pokud se nezačne investovat, pak to je problém. Pokud se začne investovat, tak by to problém být neměl. Nicméně eh, to eh, je zatím problém, poněvadž eh, ty investice do energetiky byly dosud eh, dávány otázkami nebo ohledy proveditelnosti a potřebnosti elektrárny. Čili bylo snadné spočítat, jaký bude výkon, jaké budou náklady a jakým způsobem se to potom bude vracet u těch nových elektráren, kde jde o rychlost náběhu či rychlost odpojení, to je něco jiného, tady to se musí počítat jinak. Dále tady otázka eh, soukromého sektoru a konkurence. No to znamená, že bychom skutečně měli hledat konkurenční řešení, prostřednictvím privátních investic. Podstatné je, abychom tady měli nějaké dlouhé, dlouhodobější eh, politiky, které budou co nejméně zasahovat do trhu. Ovšem znamená to také, že eh, tam, kde máme investice, které jsou eh, které se odvíjejí od stávajících cenových špiček, tak to eh, potom eh, znamená, že soukromý sektor je schopen lépe reagovat a nabízet efektivnější řešení. Svět eh, elektráren se mění a podstatné je, aby technologie byly voleny tak, aby byly schopny pokrýt různé potřeby, různé situace a mm, také, aby byly schopny eh, rychle fungovat a rychle reagovat tam, kde je třeba. No a snad ta poslední otázka, Eh, tedy k tomu jokrovu plánu, nakolik je eh, vhodný. No já nejsem expert, ale eh, pokud vím, tak tento plán počítá s významnou roli privátní investic a z tohoto důvodu se domnívám, že ten plán sám o sobě problém nevyřeší. Myslím si, že soukromé investice budou tam, kde to trh bude potřebovat, trh to bude umožňovat tam, kde budou tedy k dispozici prostředky a tam, kde ten trh bude mít vhodnou strukturu. Děkuji vám. Tak, a ještě pan Schulmeier. Ne, pan Sommer, pardon. Děkuji vám. Já myslím, že tady byla otázka přímo na mě, pan Kelly. My jsme hovořili o eh, technickém přechodu a také o otázce eh, sociální nebo společenské přijatelnosti tohoto přechodu. V mnohých zemích se naráží na opozici, zejména je to opozice proti větrníkům, ale jak třeba vysvětlit to, že eh, dánští a holandští spotřebitelé Eh, musí eh, platit eh, příplatky za svoji obnovitelnou energii a evropská, tedy holandská vláda to používá, aby dotovala spalování kanadského dřeva. To se těžko vysvětluje občanům. A jestliže se nepodaří lidem vysvětlit, v čem je ta, tento technický přechod eh, nezbytný a užitečný. Eh, pokud tedy občané se postaví proti tomu, tak vám nepomůže nejlepší technologie. Co se týká těch energetických družstev, to znamená, znamenají, že eh, tady je možné vytvořit situaci, ve které tyto myšlenky budou přijatelné. Je to otázka férovosti, Máte tady životní prostředí, eh, lidé vidí tyto turbíny, připlatí si za ně, nevidí, čím by jim to mělo eh, pomáhat. Eh, úplně to obchází místní ekonomiku. Ta místní ekonomika nebo spotřebitel to jenom platí, ale nevidí, že by to nějak přispívalo. Mění se to prostředí, vyrůstají tam Eh, větrníky, ale eh, jde to prostě mimo ty občany, mimo jejich eh, dosah. Čili tato družstva, to je způsob, jak to dostat zpátky do místního hospodářství. A jakmile toto dokážete, tak to je něco úplně jiného pro ty občany, eh, když jim tedy vysvětlíte, o co jde, než že jenom naháníte do toho, aby co si platili. Čili tady skutečně je třeba, aby to vyrůstalo ze spoda. A tady musí vznikat skutečně eh, společnosti, Eh, ne, ne jenom něco takového drobného pro zajímavost. A ještě tedy k těm investicím. Tady zazněly obavy o to množství investic. Eh, v, v Nisosemí to máme 350 milionů eur eh, úspor. A to znamená, že my jako družstva eh, nemáme problém financovat výstavbu nových, eh, budujeme větrníky, eh, je tam tedy malé družstvo, nějakých 120 lidí, není jich tam mnoho a my jako sousední družstvo jim pomáháme. V podstatě jsme jim to financování zajistili během týdne. Peníze jsou my eh, můžeme buď to ty investice eh, na ně vybrat na daních, anebo můžeme povzbuzovat občany, aby si to financovali přímo a sami. Jsou tady ještě další věci. Prostě je třeba ty občany aktivizovat, aby přímo financovali tento energetický přechod aby to vzali za své, aby to bylo prostě demokratičtější, aby to bylo tak, jako e, že my, občané, Evropané, budeme mít e, tuto energetiku pod kontrolou a budeme ji zajišťovat a činit bezpečnější do budoucna. Děkuji vám, pane Somere, a možná, že teď je čas na to, aby se vyslovila Evropská komise. Pan Vestrop. Na pět minut, prosím, zareagujte. Děkuji vám. Tak já bych především rád začal poděkováním panu zpravodaji a předsedovi výboru eh, ITRE za to, že usrali toto slyšení jménem obou komisarů Ševčoviče a Kandiente. Eh, to je eh, vhodný okamžik Vodná doba, jak víte, právě teď definujeme eh, nový rámec, energetický eh, rámec v Evropě a eh, jsou zde souvislosti. Takže dnes třeba tady byl zmíněna řada souvislostí mezi energetickým trhem a zabezpečením zásobování energiemi. A to jsou dvě dimenze, které spolu interagují a e, ještě několik let tomu tak bude. Komise v současné době připravuje specifické iniciativy v tomto rámci. Máme celkem 15 akčních bodů a 40 konkrétních iniciativ, které by v příštích letech se měly objevit tak, aby splňovaly všechny cíle. No a eh, k té dnešní debatě se to také vztahuje samozřejmě. Já bych jenom chtěl zmínit eh, důležitou iniciativu struktury trhu pro struktury energetického trhu, market design, jak tomu říkáme, to bude velice důležitá věc v příštím desetiletí a paní komisařka Kandiente se rozhodla že eh, do léta proběhne konzultační proces. To bude jistě důležitý, důležitá šance jak pro parlament, tak také pro další účastníky a členské země, eh, které se k tomuto budou moci eh, vyjádřit a zapojit. A to je iniciativa, která v roce 2016 bude následována podrobnějšími návrhy. Dnešní debata v tomto kontextu to je například o tom, jak zajistit to, aby eh, byly zajištěny budoucí energetické kapacity tak, aby eh, nevznikaly další bariér, nové bariéry mezi členskými zeměmi a mezi trhy. Další otázka bude, jak zajistit, zajistit to, aby budoucí energetický trh byl schopný se vypořádat eh, s výzvami, eh, které vyplývají z vysokých podílů obnovitelných zdrojů energie a dalších eh, nové výzvy. Dále budeme pokračovat na přípravě implementace všeho toho, co je třeba k dosažení 10% podílu a později také 15%, 15% cíle, jak se loni dohodla rada. No a všechno by to mělo vyústit nový návrh v oblasti bezpečnosti zasobování plynem, což se bude opírat hlavně o lepší kooperaci Eh, tady v regionu, zejména tedy mezi členskými zeměmi. To je například to, o čem hovořil zde bývalý ministerský předseda Svitvy. O těchto tématech se bavili už i naši ministři energetiky a je tomu přikládána čím dál tím vyšší důležitost tedy tomu, abychom měli eh, celoevropštější integraci energetických systémů. Jinak eh, chtěli vám poděkovat eh, za tuto výměnu názoru a, a za komisi mohu říci, že se těšíme na další spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji vám. Tak. Já eh, za zpravodaje bych to nyní shrnul. Pan Koblius nám ukázal, jakým způsobem eh, může jedna jednotlivá země snížit eh, svou závislost na monopolním dodavateli. To bylo velmi odvážné. Ukazuje se, že národní iniciativy mohou být rychlejší. Na druhé straně vyzval ke spolupráci v Evropě. Paní Kemper nám eh, zde vypočítala priority, které nebudu opakovat, rovněž byla pro větší solidaritu mezi evropskými eh, hráči. Eh, dále jsme se zde mm, dozvěděli, jak možno dekarbonizovat evropskou energetiku, tak řekl pan Atienza a také se zastával po evropštění energetické politiky. Pan Hitanen se zaměřil zejména na společný trh a zdůraznil, že toto je právě, právě ten pilíř energetické unie. Zdůraznil skutečnost, eh, že potřebujeme větší flexibilitu a také ukázal, kudy vede cesta k ní. Pan Zomer nám představil velmi kreativní způsob přechodu od energetické eh, změny k energetické demokracii a zdůraznil také společenskou přijatelnost eh, našich politik a zdůraznil roli evropských občanů. A dále pan Vestrop za Evropskou komisi nám popsal eh, zhruba 15 eh, akčních bodů Evropské komise. A já bych nyní rád poděkoval všem pěti řečníkům jménem parlamentu a tohoto výboru. A nyní se ptám, máli kdo co do různého, zjevně nikoli. Příští zasedání našeho výboru pod předsednictvím pana Buska proběhne 6. května od 9 do 12.30 a pak 15 až 18.30 a pak ještě jednou 7. Eh, května opět 9 až 12.30, 15 až 18.30 zde v Bruselu. Končím zasedání a děkuji vám.